což je rozhodnutí o balíčku pro cirkulární ekonomiku, prohlášení komise. Nejdříve udělím slovo opět panu místopředsedovi Timmermansovi, prosím. Ještě jednou děkuji za slovo. Dnes dopoledne jsme přijali důležitý balíček, který se týká oběhového hospodářství. Je to výsledek velice intenzivní týmové práce a pro mě potěšením dnes vám tento balíček zde představit spolu s místo předsedou Katajnenem. Ano, je to způsob, jak mm, probíhá týmová práce. Více než polovina komisařů během roku to dávala dohromady a tady, pokud chceme toto transformovat, tak musíme pokryt veškeré oblasti naší činnosti. A je to nový způsob spolupráce, což je cesta vpřed pro to, jak komise by měla postupovat v budoucnu. E, v tomto týdnu, kdy začal COP21 v Paříži, to je velice dobře načasovaný návrh. Oběhová, oběhové hospodářství je úzce propojeno s naší energetickou a klimatickou politiku, protože jsou důkazy, že tato ekonomika má eh, velké pozitivní dopady, třeba na snižování emisí CO2. A zde je spousta důvodů opustit náš lineární model ekonomiky. Eh, každý den se zvyšuje počet obyvatel na planetě. Je zde obrovský obrovský, po, obrovská poptávka po energetice, eh, pro potravinách, pro su, po surovinách, po půdě a nemůžeme si dovolit eh, vyhazovat. Eh, oběhové hospodářství je zapadá do naší agendy změn. To není jenom kvůli životnímu prostředí, ale je to jediný dlouhodobě smysluplný model naší evropské ekonomiky. Je to ekonomicky smysluplné používat přírodní zdroje inteligentním způsobem, protože mm, my eh, eh, nemůžeme tedy konkurovat na základě mzdových nákladů, protože tam prohráváme. Takže my mm, nemůžeme eh, tedy my nemůžeme mrhat surovinami jako jinde na světě, protože my tady nemáme v Evropě, jsou drahé. My musíme recyklovat, znovu používat a recyklovat suroviny, přírodní stroje a tak vlastně my budeme i lídrem zelených technologií. Otázka není, zdali chceme jít touto cestou, ale otázka je, jak teď my můžeme pomoci našim podnikům, členským státům, občanům, aby Eh, co nejrychleji šli touto cestou. Eh, ten balíček, který dnes předkládáme, tak ten má dát konkrétní motivaci této oběhové ekonomice a měla by se urychlit tato změna. My vytváříme komplexní evropský rámec. Evropa musí tedy přijmout kroky a eh, jít cestou pokroku je to i přístup, který je založen na inteligentních předpisech, tržních nástrojích, inovaci, pobítkách. Je to jasný signál hospodářským subjektům v tom, že zjednodušujeme vnitřní trh, vytváříme nové příležitosti a podporujeme trh sekundárních surovin. Chceme být ambicioznější než v minulosti, to znamená Eh, již eh, tedy skutečně využít celý cyklus toho produktu od designu, od výroby, eh, lépe informované spotřebitele, kteří budou lépe si vybírat a potom hospodaření s odpady. Takže celý ten cyklus má být pokryt. Náš akční plán, a který mm, jsme přijali dnes, tak i podpůrná opatření přispějí k tomu, že ten pokrok v terénu bude reálný. Eh, kolega Hajkip za chvíli detailně popíše, jaké kroky navrhujeme a dovolte, abych eh, řekl, jak vypadá eh, náš návrh týkající se odpadů. Hospodaření s odpady, to je priorita. Máme cíle, musíme mít cíle, pobídky pro recyklaci, opětovné užívání surovin. Prostě ty suroviny musí zůstat v oběhu, musí být používány opětovně z celkové produkce odpadu v EU pouze omezený podíl 36 se efektivně zrecyklovalo. A vel, větší podíl tedy eh, to se prostě uložilo na skládkách a podobně. My jsme vlastně přišli o ten materiál, o ty suroviny, co znamená, že jsme přišli o velký potenciál růstu a konkurenceschopnosti. Zlepšení postupy eh, hospodaření s odpady, to znamená i lepší legislativu a dnešní legislativní balíček poskytne eh, stabilní rámec pro to, aby veřejné subjekty, státní sektor věděli a mohli dlouhodobě investovat do recyklace, do prevence a, a, e, e, a jde i o ty spalovací kapacity. Je to ambiciozní? Ano, to je asi nejambicioznější legislativní balíček, který obsahuje nejstrigitnější cíle u, u, e, ukládání odpadu na skládkách i má snížit administrativní zátěž pro malé střední podniky a státní sektor, tím, že se tam zjednodušují eh, požadavky reportingu, eh, kritéria, definice. Náš návrh je velice ambiciozní, s tím, že ale bere do úvahy různé možnosti a výkonnosti recyklace v EU, v různých státech EU. Ty rozdíly jsou obrovské, ale naším cílem je dosáhnout postupné konvergence e, směrem tedy nahoru a dnes existují velké problémy s implementací a proto budeme používat i naši eh, politiku soudržnosti, že je k dispozici 5,5 eh, eh, miliard euro do roku 2020. Mrhání s potravinami, to je velká priorita, zde chceme rychlé změny. Je to ekonomicky, sociálně i morálně neakceptovatelné, že tolik jídla, které ještě by se mohlo skonzumovat, se vyhazuje v Evropě. A my máme eh, cíle OSN, které, se, eh, které hovoří o tom, že bychom měli do roku 2030 snížit o polovinu mrhání potravinami a i by se to mělo týkat celého dodavatelského řetězce. Evropské státy se zavázaly k tomuto cíli OSN a jde o to mít teď eh, spolehlivé metody, jak kvantifikovat, analyzovat mrhání potravinami a potom aktivně reagovat. Ruku v ruce budeme spolupracovat s členskými státy, vytvoříme dedikovanou platformu, která se bude týkat sledování těchto cílů. Takže nyní bych rád předal slovo panu předsedovi Katajenovi. Mr. Katajnen, you have the... Pane Katajnene, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Je mi velkou ctí zde býti a diskutovat s vámi tento velice důležitý balíček návrhu komise. Jedná se o součást Evropského investičního balíčku. Oběhové hospodářství je fenoménem globálního tržního hospodářství, který lze porovnat třeba s globalizací, kterou zažíváme posledních 20 let. Nejde pouze o jakýsi vedlejší účinek nebo nějaký sekundární prvek tržního hospodářství. Je to globální megatrend a do budoucna se stane trendem jistě ještě větším. Ten balíček, který navrhujeme, je ambicioznější než předchozí legislativní balíček o odpadech. Teď chceme doplnit celý ten kruh. Chceme skutečně hovořit o oběhovém hospodářství. Tento balíček je balíček konkurenceschopnosti a je to balíček jednotného trhu. Jak ambiciozní bude, bude měřeno částečně také rychlostí, jakou kolegislátoři tento návrh komise řeší. Jde o umožnění spotřebitelům a pobídnutí podniků k tomu, aby se posunuli od neudržitelného lineárního hospodářství k oběhovému tržnímu hospodářství. Tento balíček je začátek celé cesty a netransformuje evropské hospodářství ze stávajícího lineárního modelu přes noc na model oběhový. Ale alespoň pomocí tohoto balíčku v tuto chvíli můžeme vytvořit dobrý základ a nastínit dobrou strukturu pro další rozvoj oběhového hospodářství a souvisejících iniciativ. Dva prvotní legislativní návrhy doplní akční plán, co se týká odpadů. V akčním plánu máme návrhy na design produktů a na vytváření sekundárního trhu surovin. Navrhujeme také průmyslové symbiozy tím, že uznáváme hodnotu vedlejších produktů. Klíčový cíl zde přitom je pracovat na dalším prohloubení jednotného trhu v EU a to je také zároveň nejdůležitější součást tohoto investičního plánu pro EU. Toto je velice důležité, protože zde stále máme bariéry pro podniky, které jim brání optimalizovat užívání surovin a zdrojů. Právě proto musíme vytvořit trh pro sekundární suroviny a zavést pro něj spolehlivé kvalitativní standardy. To je naprosto zásadní. Je potřeba rozšířit náš vnitřní trh. Rámec pro ekodesign je nástroj, který má posílit rozvoj tam, kde jsou produkty snadno opravitelné, rozebratelné a recyklovatelné. Rozšíříme působnost ekodesignu od eh, energetické efektivity a účinnosti až po účinnost a efektivitu při využívání zdrojů. Ekodesign je důležitý nástroj, který umožní spotřebitelům vytvořit si rovné podmínky eh, vůči podnikům. Ohlašujeme rovněž konkrétní strategii pro plasty, což je velice důležité a komplexní téma. Dnes pouze 25 plastového odpadu eh, se recykluje, zbytek jde na skládky, což má hospodářské i environmentální dopady. Velké objemy tohoto plastu zůstávají, se dostávají do oceánu a my všechna tato témata na základě nejnovějších poznatků chceme řešit. Kromě toho připravíme revidovanou, revidované nařízení o hnojivech, které bude rozlišovat mezi organickými a organickými hnojivy a hnojivy založenými na odpadech. A připravíme také legislativní návrh k minimálním standardům pro opětovně používané krmivo. Veřejné orgány komisí počínaje budou podporovány v tom, aby začlenovali kritéria oběhového hospodářství do veřejných zakázek, což má velký potenciál pro oběhové hospodářství, protože veřejné zakázky představují zhruba 20 HDP Evropské unie. A proto budeme zdůrazňovat aspekty oběhového hospodářství v nových nebo revidovaných kritérií pro zelené veřejné zakázky. A komise chce být v tomto ohledu příkladem. Nakonec komise důrazně podporuje inovace, aby oběhové hospodářství skutečně nastalo. Musíme změnit přemýšlení o spotřebě a výrobě. Je potřeba zavést nové technologie a business modely, které budou formulovat naši budoucnost. V horizontu 2020 v rámci pracovního programu na léta 2016 a 2017 vyčleníme 650 milionů euro na inovativní projekty Kromě toho máme 5,5 miliardy euro v strukturálních fondech vyčleněné na účely oběhového hospodářství. A kromě toho EFSI může financovat projekty, které budou buď joint venture mezi veřejným a soukromým sektorem, anebo čistě soukromými investicemi. Tedy, vážení poslanci a poslankyně, tím, že implementujeme co nejrychleji tyto návrhy, můžeme dosáhnout hospodářského, ekologického, ale i společenského prospěchu tím, že transformujeme naše lineární hospodářství na oběhové tržní hospodářství. Dejme spotřebitelům příležitost tuto transformaci vést vlastními volbami. Posilme konkurenceschopnost našich firm a pomozme jim změnit vlastní business model. Děkuji, pane Katajnené. Teď eh, tedy přecházíme ke kolečku řečníků jménem politických frakcí. Jako první má slovo pan Lavia. Eh, paní předsedkyně, já musím poděkovat místo předsedům za to, že za komisi vyvinuli takové úsilí a mm, předložili tento návrh, eh, který jsme tak chtěli v minulém roce. Je to návrh, jak definoval pan Timmermans, velice ambiciozní, nejvíce ambiciozní a určitě to za zapadá do balíčku oběhového hospodářství, ale nemůžeme to vyhodnocovat pouze na základě eh, cílů v oblasti odpadů. Ale já myslím, že je to ambiciozní, protože nám to také dává možnost, aby různé státy, tedy, eh, které mají různé podmínky, tak aby mohly splňovat tyto cíle. A takže musí to být dobře vyvážený návrh, který bere do úvahy stávající situaci. Možná bychom trochu chtěli slyšet i hovořit o food waste, o mrhání potravinami. Hmm, tam bychom chtěli slyšet trochu více, ale určitě hmm, ještě bude možné zlepšit tento návrh a mít co nejvíce vyvážený balíček, tak jak si to náš parlament přál. Děkuji. A nyní má slovo, slovo paní Bonafé, pane, hmm, pane komisaři Vela, paní místopředsedové. Ano, vy jste předložili nový návrh oběhového hospodářství a vy jste slíbili, že to uděláte do konce roku. Dnes o tom diskutujeme. Děkuji za to. A je to návrh, který uzavírá e, e, vlastně ten cyklus, protože to je to, co již bylo staženo. E, a my zde máme jasné termíny, lhůty, a které jsme si stanovili, pokud my jsme zjistili, že je třeba, aby náš ekonomický systém teď přešel od lineárního systému k cirkulárnímu, což je velice holistický pohled, který podporujeme my sociální socialisté, ale nemůžeme si dovolit, aby 100 milionů odpadů byl, bylo mm, promrháno a přesto by se mohly znovu využít jako suroviny každý rok v Evropě. To je velká chyba považovat cirkulární ekonomiku pouze z pohledu ekologie a pouze z pohledu odpadu. Je to daleko širší. Je zde fakt, různé DG v komisi pracovali na e, tomto e, návrhu. To již ukazuje, že cirkulární ekonomika to je mainstreamová politika, která jde napříč všemi e, eh, odvětvými rezorty. E, ale je tady jeden bod, podle mě, kde je třeba eh, eh, držet slib. 70% eh, recyklace urbáního odpadu, to tam chybí. Chybí tam další cíle, konkrétní cíle prevence, například především pokud jde o ten cyklus odpadu, potom mm, jde o mrhání a mm, to je jasné. E, my máme rádi cíle, ale problém tolik není v procentech, zdali více či méně, ale milí komisaři, problém je mít ambiciozní roadmap, tak jak vy jste předložili, ale musí být vždycky důvěryhodná a musí i, musíme mít i e, změřitelné cíle, které budou ambiciozní, ale dosažitelné. Pokud skutečně chceme přejít na cirkulární ekonomiku a pokud chceme být ambiciozní, tak musíme propagovat systém, který bude snižovat odpady, bude ale propagovat udržitelnost a recyklaci a znovu opětovné používání. A proto socialisté demokraté jsme velice, tedy eh, jsme proto, abychom nesnížili tuto lačku a očekávání. Děkuji. Pan Demesmaker. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Ano, trash je cash, tedy odpad je cash. Odpad jsou peníze, to jste řekli vy, pane Timmerman, co to bylo velmi výstižné. Jde nám o to lépe a udržitelněji využívat zdroje. Máme tady spoždění již rok a půl. Já ten návrh si eh, pečlivě pročtu, ale mám již na, nyní několik otázek, které se týkají legislativy v oblasti odpadů v této věci panují velké rozdíly mezi členskými státy v rámci implementace současných právních předpisů i v rámci cíle 2020. Například v Nizozemsku eh, skutečně se snažíme to dodržet, ale v jiných členských státech 80 odpadu končí na skládkách. Takže nutně potřebujeme takový jasný první krok, ale co tedy chce komise konkrétně učinit. A za druhé, práce na míru je důležitá, ale když tady z 70% jsme šli na 65%, co se týče um, opětovného využívání zdrojů, to není dobré. A výjimky, proč některé členské státy, to rovněž není v pořádku. Potřebujeme, aby se dopojili všichni, všichni. A dále. Práce na míru není pouze důležitá pro členské státy, které mají potíže, ale také pro ty pionýry, jako je můj vlastní region. Jak tedy může komise pomoci mému regionu? Komise tady hovoří o inovacích, že se mají zavádět. No, sam o tom, že tedy recyklovatelné produkty se nemají vyhazovat, že to je základem cirkulární ekonomiky, ale jak to chce komise konkrétně zajistit, aby se to uskutečnilo? Děkuji za dodržení řečnické dobry a nyní pan Gerbrandy. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo to právě před, před rokem, kdy došlo k tomu politickému selhání a byl stažen eh, balíček o odpadech a teď víme, na čem jsme. Máme před sebou nový legislativní návrh, který je o něco slabší než ten, který jsme měli předtím. A předpokládám, že komise očekává, že my jako parlament eh, zvýšíme úroveň ambice a že se o toto popereme s radou. Já komisi vzkazuji, že já jsem ochoten to udělat. A za druhé máme akční plán, ale je to akční plán, kde ty akce jsou jaksi omezené pouze na budovu Berlemont, zdá se mi. Je to taková rozmělněná, skopírovaná verze toho plánu o efektivním užívání zdrojů, který jsme měli už v roce 2011, takže není to dvouleté spoždění, je to čtyřleté spoždění. Já jsem skutečně očekával po všech těch silných drsných slovech ze strany komise, že se urychlí přechod na oběhové hospodářství, ale obávám se, že tento akční plán k tomu nepovede. Proto apeluji na komisi, aby navýšila svou aktivitu a konečně věci urychlila. Děkuji. Děkuji. Jako další pan Chvaristy Abounds. Děkuji paní předsedkyně, pane Timmermansi, pane Katajnene. Váš návrh eh, v podstatě Eh, podle mě není dostatečně konkrétní, ambiciozní, především pokud jde o implementaci a měl, měla být o systémovou změnu a to je to, co potřebujeme, abychom vytvořili skutečnou cirkulární ekonomiku, která bude eliminovat odpad a my zde máme víceletý rámec pro eh, hospodářství eh, s odpady a tam je jasné, že každá investice v této oblasti musí splňovat cíle recyklace. Například se zde podporuje, že žádná investice do spaloven pokud to nebude odůvodněné, to znamená pouze ve výjimečných případech spalovny. A já bych chtěla, abyste byli více ambiciozní, pokud jde o prevenci a opětovné používání selektivní třídění odpadu a cíle recyklace, to je úplně možné a bude to ku prospěchu všech a půjdeme rychleji a občané a e, e, e, máme zde města, která jako Ljubljana a další, které ukázaly, že to možné je. Děkuji. Naším dalším řečníkem je pan Škrlec. Máte dvě a půl minuty. E, Pane Timmermansi, Pane Katajne, vy jste splnil váš slib, že do konce roku 2015 dostaneme na stůl balíček oběhového hospodářství. A teď máme tento balíček a nemůžeme ale říci, že jde o něco ambiciozního. My jsme přišli o rok a naše ekonomika také přišla o velké příležitosti, protože evropské hospodářství si zvolilo cestu oběhové hospodářství do budoucna tady v tom vašem balíčku jsou dobré body, dobrá opatření, ale jsou tam věci, které tam chybí. Eh, eh, efektivnost zdrojů, to by mělo být eh, povinné. Evropský semestr by to také měl vyhodnocovat, měly by na to být ukazatele, potom snižování znečištění moří a menší mrhání potravinami. V, v červenci tohoto roku Evropský parlament eh, toto všechno odhlasoval, ale nějak eh, jak si to zmizelo v kuluárech Evropské komise. Ehm, v podstatě nic nového se moc ne předkládá, je to pouze, pouze nová formulace směrnice o odpadech a zbytek. To jsou opatření vyplývající z akčního plánu bez nějaké konkrétnosti. Pane Temermanci, jaké máte záruky? proto, aby mm, tato opatření byla skutečně efektivně realizována. Jaký trh zde zmíníte? O jaký trh vám tady jde, který má garantovat tuto realizaci? Protože ten dnes neexistuje. Tento trh není. Říci, že odpady se recyklují, že se z nich stává energie, například to je něco, co pro mě zvoní na poplach, protože naše ekonomika nepotřebuje spalovny a spalování. To bychom se vrátili do doby kamene. My přece ale nechceme být v době kamene, chceme být lídry. Vy jste tam udělali určité dobré věci, vy jste umožnili to, aby ty země, které nyní eh, mohou splňovat cíle, aby eh, tak dělali, ale jak těmto zemím um- ale co s těmi zeměmi, které nejsou schopny splňovat cíle a sliby, které nejsou schopny eh, dodržet své závazky? Jak budete postupovat vůči nim s vaším akčním plánem? A nyní minutu pan Pedicini za EFD. Děkuji, paní předsedkyně. Žádný odkaz na e, e, pobídky pro fosilní paliva. Vůbec se tam nehovoří o pobídkách e, pro skládky, žádný cíl, cíle pro opětovné používání surovin, o recyklaci urbánního odpadu. V roce 2030 by to mělo být 70%. Nic pokud jde o obaly, nic o odpadech potravin, to, žádný závazek konkrétní, takže já jsem slyšel vaše slova, a vyhle. Mm, není to ambiciozní, protože to jsou slova bez významu, podle mě, bez obsahu. A mm, mm, posl- někteří poslanci jsou v podstatě vašimi komplici, ale já si myslím, že to je návrh, který je, není dobrý pro nás. Děkuji. Minutu má pan Líze. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Rád bych eh, vyjádřil své blahopřání komisi za to, že dnes předložila návrh. To je zásadní. Jak ambiciozní bude otázka? Je rozhodně jiný. A budeme, to, budeme ho muset třeba pečlivě prostudovat a zanalizovat a souhlasím s kolegy, že u tématu mrhání pro trávě nejsme očekávali více a jistě předložíme pozměňovací návrhy. To, že nyní musíme pracovat na tomto návrhu, je důležité z mnoha důvodů. Já tady s ohledem na aktuální dějí poukážu na argument klimatické ochrany klimatu. Pokud máme odpad na skládkách, vzniká metán, což je ještě horší skleníkový plyn než CO2, takže musíme něco učinit v mé zemi v Německu. Tady máme eh, průmyslové hospodářské odvětví, které ve se 20% přispívá a to je právě recyklační odvětví. Takže pečlivě zanalizuje návrh, ale musíme začít pracovat, Neměl bychom tady nyní vést eh, debaty o nějakých zásadních principech. Děkuji. A nyní pan Parňo. Já jsem to napsal ve zprávě k COP21. COP21, pařížský summit eh, nemá pouze bojovat proti změnám klimata, ale vůbec změnit ekonomické paradigma. Eh, cirkulární ekonomika eh, by měla umožnit změnit ekonomické paradigma a já myslím, že to je velice zajímavé vidět tento návrh směrnice, který jde dobrým směrem. Především se tam umožňují úspory eh, na surovinách 130 miliard euro obchodní deficit EU, právě to je kvůli tomu, že jsme tak závislí na dovozech materiálu. Potom tvorba pracovních míst, dvě miliony pracovních míst nových díky oběhovému hospodářství, nemluvě o ochraně životního prostředí, 48% snížení e, e, CO2 do roku 2030 a 52, o 52% v roce 2050 ve srovnání s rokem 2012, takže to budou e, efekty cirkulární ekonomiky, což jde dobrým směrem a je to i v souladu se cíly, o kterých se diskutuje v Paříži na COP21. Děkuji, pan Henkel Minuta. Co mne tady nejvíce jak si uh, eh, zaráží, co se týče tohoto tématu jako bývalého ekologického manažera v Německu, jako bývalého předsedy průmyslové komory, musím to takto říct, je to, že velmi často tady se zabýváme ideologickými argumenty, namísto toho, abychom se zabývali argumenty vědeckými. Například to vidíme na možnosti recyklovatelnosti PVC e, a někteří lidé zde v parlamentu chtějí nutně, aby se PVC spalovalo. Dámy a pánové, to je naprosto v rozporu s oběhovou ekonomikou. McKinsey zjistil, že, v roce, že do roku 2030 pokud bychom měli ekonomicky organizovanou cirkulární ekonomiku, tak do této doby bychom mohli ušetřit 1,8 milionů eur, dámy a pánové. A nyní to hlavní z mé strany, já si myslím, že je třeba odstranit jednotnou měnu, protože vede ke sporům v Evropě. Děkuji, nyní pan Telička na jednu minutu. Paní předsedkyně, vážení páni komisaři, podívejme se na stávající fakta. Stávající fakta jsou. Balíček odpadech je zaseknutý. V radě EU je rozdělena. Máme členské státy, které jsou na tom, co se týká nakládání s odpady dosti špatně, dochází k, k falsifikaci dat, máme různá data, nemáme definice a tak dále a tak podobně. To je skutečná situace na tomto pozadí. To, s čím přicházíte, je určitý koncept, a, to bych, a děkuji za to. Samozřejmě můžeme diskutovat o číslech, zda to bude 65 nebo 70 nebo kolik, ale myslím si, že musíme být ambiciozní v tom smyslu, že ten koncept musíme začít implementovat a praktikovat. A proto si myslím, že ta studená sprcha, eh, kterou dostáváte od některých kolegů, není tak úplně na místě. Dovolte mi dvě poznámky. Jednak co se týká definicí data statistik, to nebude snadné sbírat, ale kromě té hospodářské pobídky se musíme zaměřit ještě pět sekund na to, co bychom mohli udělat v oblasti daňových a jiných finančních podpor. To je daleko širší oblast, musím už skončit, ale jsem si jist, že do budoucna budeme moci diskutovat dále. Děkuji. Okay. Děkuji, pane Telečko. Pan Florenc, minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane místo předsedo, pane Velo, děkuji mnohokrát. Já tady nejsem nespokojen. Já jsem byl velmi nespokojen, když komise stahla ve své době zprávu. Vy jste dodržel svůj slib, dodržel jste stanovený termín a já si myslím, že nyní jsme eh, ve fázi, kdy musíme, my jako politici, jako občané si uvědomit, že politika zdrojů je zásadní faktor. Tady jsem se doslechl o procentech a o tom, jak důležité to je. Já prosím, ne, ne jak si nespadněte do této pasti. Dokud nebudeme mít kritéria a metody, jak splnit tyto cíle, tak eh, v Německu prostě to bude tak, v Itálii to bude jinak. Eh, a proto si myslím, že je správné, abychom se velmi intenzivně zabývali pojmy. Co je například recyklování? Já bych si tedy přál, aby kapitola akční prán byla poněkud ostřeji naformulovaná. Pane předsedo, na to musíte ještě zapracovat, musíte skutečně si uvědomit, že jde o celkový balíček. Pan Pauluči? Děkuji, paní předsedkyně. Balíček a sdělení o oběhovém hospodářství, to je krok vpřed. Nám se líbí přístup, systémový přístup, eh, eh, který eh, nejde jenom cestou jednotlivých sektorů, mrhání potravinami a organizace výroby, udržitelné zdroje a tak dále. To jsou velké propojené otázky. Přístup je správný, ale když ne všechno nás uspokojuje, například ambiciozní cíle by měly být konkrétní, konkretizovány prostřednictvím legislativních aktů, ano, čas není eh, eh, nezávislou hodnotou, takže my bychom měli a tlačit na radu, aby i prošeršila věci, jako je kauza Volkswagen, i termíny, závazné termíny, pokud o splňování cílu, i o ukazatele, eh, které třeba přijmout, i znečišťování moří a i Eh, snaha i respektovat závazky OSN, to znamená snížit eh, mrhání potravinami do roku 2030, tedy jasné termíny a jasné legislativní závazky. Děkuji a na minutu má slovo pan Křip. ambitný paket ekonomice. Děkuji. Dnes eh, máme ambiciozní cíle, stanovené cíle, především pokud jde o recyklaci, 67%, to je dobré. Ano, to je pokrok ve srovnání s předchozím návrhem. Za druhé je třeba zdůraznit, že tento plán musí se realizovat eh, v spolupráci s lokálními orgány a se společností jako takovou. Dříve komise byla kritizována, neboť se říkalo, že tyto nové cíle mm, nezajistí tolik pracovních míst eh, jako předchozí návrh, ale třeba být pragmatici musíme také vzít do úvahy eh, další důležitý bod recyklace toxických materiálů. Někdo zde zmínil plasty. Dnes hodně plastů jde na skládky. To je třeba úplně změnit. A ještě některé země by měly mít eh, k dispozici delší lhůtu a mm, tudíž by bylo by třeba těmto zemím například dát pět let navíc, aby mohli splnit tyto cíle. Pane místopředsedo, pane komisaři, v poslední době jsme svědky opakovat nových konfliktů a globálních krizí, které v nás nevytváří důvěru budoucnost. O to spíše je třeba zdůraznit důležitost politického koncensu na vysoké úrovni, který se začíná rýsovat v Paříži. Je to politický koncept, nejenom proto, aby se snížilo globální oteplení, ale také proto, aby se změnilo ekonomické a sociální chování. Poselství svaří, že je po, velmi podobné poselství tomuto e, balíčku cirkulární ekonomiky, aby se lidé a naše planeta rozvíjeli udržitelným způsobem. Tento balíček reaguje na výzvy efektivního používání zdrojů během celého cyklu, e, jak tedy výroby, tak e, užití. E, tím způsobem si otevíráme cestu pro růst, kvalitní pracovní místa, snížení nerovnosti, ochranu oceánu a biodiverzity. Máme důvody k optimismu a k naději. Ovšem musíme být také pragmatičtí a nesmíme dopustit, aby byrokracie a nedostatky v implementaci nám zabránili zrealizovat takto důležitou strategii. Pokud občané, podniky a instituce přijmou tuto cestu za svou, budeme úspěšní. Děkuji na minutu, pan Tajany. Děkuji paní předsedkyně, paní zástupci komise. Abychom garantovali udržitelný růst v Unii, tak musíme používat zdroje, které máme k dispozici inteligentnějším způsobem. Cirkulární ekonomika představuje nutnost pro Evropu. Musíme snížit emise CO2, být efektivnější, účinnější, i pokud jde o e, zásobování surovinami. Cirkulární ekonomika je tedy velkou příležitostí, pomůže našim podnikům, aby byly více konkurenceschopné ve světě, pomůže našim trhům a nabídne i růst v těch tradičních sektorech, jako jako ocel a hliník. A také i e, to bude motivovat zelenou ekonomiku. My jsme tedy pro tyto balíčky komise, které se snaží posilit naši konkurenceschopnost ve světě, stimulovat ekonomický udržitelný růst a tvorbu nových pracovních míst. E, tento balíček podle mě představuje další krok směrem ke reindustrializaci Unie a to je velice dobré, abychom splnili ten cíl 20% eh, HDP, které eh, budou se u nás vyrábět naším průmyslem a je třeba tak i bojovat proti změnám klimatu, to je zásadní a proto je třeba udržet průmysl v Evropě také. Děkuji. Modrá karta, pane Tajany. Akceptujete modrou kartu, která zde je na vás, pan Zany? Pane Tajany, souhlasíte s modrou kartou? Děkuji, hm, paní předsedkyně. Pane tajani vy jste hovořil o dvou důležitých věcech. Jedna náš vztah k, greeningu, k zelenému průmyslu a používání evropských prostředků. Existují případy, kdy oběhová ekonomika přináší více nevýhod než výhod. Například v tom případě, kdy se znovu používají již užité pneumatiky. Často k tomu dochází za evropské podpory a tím se znečišťuje ovzduší. Jak se můžeme vyhnout takovýmto fenoménům? Pane Tajany, ano, jasné, že musíme nalézt eh, ten eh, správný kompromis. A já jsem se vždycky to snažil jako komisař mezi tedy politikou environmentální a eh, průmyslovou. Pokud bychom měli sladit zájmy ekologie a průmyslu, tak určitě to bude úspěšné. A třetí, průmyslová revoluce, to musí být zelená revoluce a je třeba tedy podle jednotlivých sektorů jít a nalézt ty správné kompromisy, abychom podporovali průmysl, ale neohrožovali životní prostředí. Děkuji a nyní přejdeme ke Catch the Eye. Osm žádostí o slovo paní Maletič jako první. Eh, pozdravljam gospodina potpredsjednika. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde vítám pana prvního místopředsedu. Zcela s ním souhlasím v tom, že nemůžeme konkurovat našimi platy, ale tím, že budeme eh, správně hospodařit se zdroji, to ano. Eh, oběhová, oběhové hospodářství je mm, pro nás velkou výhodou, protože jinak máme k dispozici málo zdrojů přírodních. Eh, balíček, který navrhuje komise, to je velký krok vpřed a je to jasný signál, že především nám jde o dobré hospodaření se zdroji a našimi výrobky. Nulový eh, odpad, to je důležitý cíl, ale Eh, eh, pokud eh, tedy zbydou nějaká rezidua, tak je spalovat, to je také dobré řešení. A i těch 6 miliard, které ušetříme díky recyklaci a, ekonomickému, a ekologickému designu, to nám také pomůže pro nová pracovní místa. Eh, komise v roce 2015 přišla s novým návrhem cirkulární ekonomiky a respektuje závazky parlamentu. My jsme přijali k tomu eh, eh, rezoluci v červenci, ale ten balíček je méně ambiciozní. My jsme očekávali větší cíle recyklace a mm, tedy 70 urbánního odpadu by se mělo recyklovat, ale zde pouze se hovoří o 67 Je třeba i snížit postupně veškeré skládky a mm, úplný zákaz zákaz nakonec by to měl být. A zde i ten konzum v Evropě vychází z neudržitelného ekologického modelu. My e, e, máme tu šanci, že žijeme v nejvíce prosperujících regionech e, na světě, tudíž je to naše morální povinnost splnit tyto závazky. A cirkulární ekonomika znamená, že musíme využít i náš inovační potenciál Eh, stejně jako kolegové, my se budeme snažit vylepšit návrh komise, tak abychom nakonec evropským občanům dali ambicioznější balíček, eh, který bude schopen splnit cíle sedmého eh, programu a akcí pro životní prostředí. Pan Marias. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Evropská společnost spotřebovává energii z obnovitelných zdrojů takovou měrou, která je o 50% vyšší než eh, tako, ta míra výroby těchto, této elektřiny. A dovážíme šestkrát víc surovin, než vyvážíme. Proto potřebujeme oběhové hospodářství, kde to základní pravidlo bude opětovné používání a recyklace. A musíme se přesunout z lineárního hospodářství a z lineárního modelu spotřeby směrem k modelu oběhovému. Oběhové hospodářství mimo jiné, nám umožní těžit hospodářské výhody a umožní nám snížit náklady. Dosáhneme tak obrovských úspor, vytvoříme 2 miliony nových pracovních míst a zvýšíme konkurenceschopnost Evropské unie na mezinárodním poli. Abychom dosáhli cílu pro rok 2030, budeme se muset zaměřit na výzkum, vývoj a vědu a posílit je, abychom zajistili, že oběhové hospodářství bude realitou. Děkuji paní Bilbao Barandika. Gracias. Komisario. Děkuji, pane komisaři. Ano, eh, cirkulární ekonomika v Evropě je eh, jeden z hlavních výhod k naší konkurenceschopnosti, protože naše unie Eh, na rozdíl od ostatních regionů na světě, je velice závislá na dovozech surovin a eh, vidět v odpadech eh, zdroj, to je důležité pro budoucnost. A proto je třeba pracovat na technologiích, které nám umožňují používat alespoň 70 odpadu, a to třeba rozvíjet nové formy výroby a 2 miliony pracovních míst, růst. Je to zdroj udržitelného, inovativního a inteligentního růstu. Proto je třeba mít závazné cíle recyklace, Eh, je třeba i, eh, i mm, v podstatě spalovat jenom to, co již není zpracovatelné a je třeba tento eh, princip změnit v značku Made in Europe. I je třeba mít společnou fiskální politiku, která bude podporovat tuto ekonomiku a je třeba mít normu, které, normy, které budou chránit udržitelné výroby, ale také i je třeba mít inteligentní eh, fiskální eh, politiky, které budou eh, hovořit o opětovém využívání a to budou svýhodňovat. Děkuji, pan Ferkan. For... Děkuji vám mnohokrát za příležitost vyjádřit se k tomuto tématu. Oběhové hospodářství se musí týkat víc než jen legislativy. Nemůžeme o oběhovém hospodářství jen mluvit. Oběhové hospodářství je způsob života a ten je třeba žít. A pak, když toho chceme dosáhnout, první věc, kterou musíme udělat, chceme-li, aby se něco změnilo, je být příkladem ostatním. A my se musíme sami sebe ptát, zda tím příkladem jsme, zda se řídíme těmi třemi pokyny recyklace, opětovné použití a tak dále a tak podobně. Neděláme to. Je fakt, že eh, voda, kterou zde poslanci pijí, je v plastových, eh, v plastových lahvičkách. Co se stalo s těmi fontánkami? Podívejte se na Eh, kávovary, ty používají kapsle, které se v podstatě nedají recyklovat. Já nevím, vám vadí káva na lžičce? Cestujeme do Štrasburku a do Bruselu každou chvíli. Slyšeli jste eh, někdy třeba o tom, že bychom mohli šetřit energii tím, že bychom to s tímto přestali? Já chodím na zasedání výboru Eh, tam jsou tuny papíru, my se, eh, my máme být příkladem. Slyšeli jste někdy o e-mailech? Eh, já nevím, tak to ten příklad skutečně nedáváme. Děkuji pan Eckhut. Děkuji paní předsedkyně, děkuji komisi za návrhy. Možná si říkáte, proč jsme tak kritičtí, protože tady jde o důvěryhodnost komise. Vy jste slíbili, že budete ambicioznější a my očekáváme ambice. Tak tady má první otázka. Tady máme teď akční plán, máme už komuniké, máme strategii, máme plán, máme spoustu věcí k oběhu mému hospodářství. Já se vás ptám, čím je tento akční plán jiný oproti těm komuniké, která jsme měli v minulosti? To je za druhé. Legislativní balíček. Proč musel být před rokem a půl stažen? Protože jediná věc, kterou jste k tomu přidali, je akční plán. Proč jste ten druhý plán museli stahovat? No a podíváme-li se na obsah, vidíme zde slabší cíle, vidíme zde méně cílů v legislativním návrhu a jedna otázka, která je na snadě, kam se poděl cíl na navýšení efektivnosti užívání zdrojů, což byl ten původní zástřešující cíl, který je teď ale smazán a to je jednoznačně špatně. Děkuji, pan Bogovič. Bogovič. gospodarstvo je odločitev in podpiram eh, to, da je... Oběhové hospodářství je správné rozhodnutí a já podporuji komisi, která tento návrh předložila v rámci daného termínu. Má to být nový model, nejen další štos papíru. Jak už bylo řečeno, musíme tím modelem žít. Při implementaci oběhového hospodářství se musíme zaměřovat zejména na lidi, protože jsou to jednotlivci, kteří činí rozhodnutí o tom, kolik jídla si naberou na talíř, zda budou jídlo vyhazovat a tak dále. Jsou to jednotlivci, kteří rozhodují o tom, co bude s naším odpadem. Musíme se proto zaměřovat zejména na mladé lidi, kteří mohou být i propagátory tohoto hospodářského modelu a mohou být rovněž těmi, kteří tento model budou skutečně žít ve svých domovech. A proto jsem tak rád, že máme tuto možnost diskutovat o těchto cílech a zejména eh, připomínám ještě jednou, že je potřeba tyto cíle žít. Děkuji, další kolega. Děkuji, pane komisaři, pane Velo. Jeden z dů cílů implementace a posílení cirkulární ekonomiky je to, abychom chránili naše vody a moře. Plasty v moři je závažný problém, je to holistický a trvalý problém. A mnoho mezinárodních organizací na to jasně poukazuje. Plasty a zejména mikroplasty v oceánech jsou problémech, eh, protože fyzicky, chemicky a molekálně kontaminuje potravinový řetězec, zejména tedy tvoru, který pochází z moře. Jsou to trvalé znečištění, protože eh, vlastně malé organismoři, kteří toto pojídají, jsou pak kontaminována a je to přebíráno potravinovým řetězcem. Eh, dále, hormonální disruptory ty jsou odpovědny za nedostatky v reprodukci mořských ptáků, ale také ryb a dalších tvorů. Jeden z řešení, jak zminimalizovat tento problém, je tedy právě oběhová ekonomika. Tak zajištíme alespoň když ne řešení, tak zmírnění problému, které je nutné. Je to tedy něco, čemu se nemůžeme vyhnout, musíme jít cestou oběhového hospodářství. Děkuji a nyní dávám slovo zpět panu Katajnenovi. Děkuji vám, paní předsedkyně, za veškeré komentáře a za rady. Dovolte mi začít tím, že řeknu, že komisař Vela bude přítomen 21. prosince, tuším, na výboru pro životní prostředí, kde budete mít možnost podívat se na tento balíček velice detailně. V první řadě, čím je tento balíček nový oproti tomu předchozímu staženému balíčku? Ehm, za prvé, předchozí legislativní návrh o odpadu byl částečně založen na takových skromných přáních. Podíváte-li se například na e, cíle pro skládky. Nebylo to právně závazné. A já doufám, že tady není žádná politická frakce, e, ani zelení, kteří by chtěli e, ten původní návrh oproti tomu současnému, protože ten byl slabší. Teď to je právně závazné. Tehdy, nebylo, tehdy to nebylo závazné, byla to taková slepá touha, že někdo možná něco udělá, ale teď to je právě závazné. Eh, a mimochodem není to 25%, je to 10% do roku 2030. Co je také jiné, je, že nehovoříme jen o tom, co udělat s odpadem, ale chceme také redukovat jeho objem. To je také velice důležité. Je to jeden z důvodů, proč jsme ten balíček chtěli stáhnout, udělat jej realističtější, ambicioznější a zaměřit se na to, jak se můžeme vyhnout tomu, respektive jak bychom mohli dosáhnout toho, že snížíme objem odpadu a abychom vytvořili dostatečný systém pobídek, jak znovu využívat odpad, který ve většině případů představuje cené suroviny pro průmysl. Mně líbí, že pan poslanec Tajány použil slovo reindustrializace. To je klíčové. Malí, mají-li být naše pobídky správné, mluvil o nich eh, také pan Telička o těch pobídkách, pokud se nám podaří toto nastavit správně, skutečně tím podpoříme soukromý sektor, podnikatele, inovátory, ale i průmysl a podpoříme je v reformách směrem k oběhovému hospodářství. Porovnáte-li třeba jinak cíle pro recyklaci, podíváte-li se na cíle pro skládky, je to jediná entita. Do roku 2030 mají být úrovně recyklování zhruba 65%, to je právně závazné, a máme zde i ustanovení o přeskumu, což znamená, že do roku 2025 se budeme muset zaměřit na to, zda bychom tyto cíle náhodou neměli navýšit ještě nad těch 65%. Rovněž, když jsme změnili cíle pro skládky, rozhodli jsme se je posílit, aby reflektovali zpřísněné cíle pro recyklaci. Kolik pracovních míst vytvoříme, to nikdo v podstatě neví. Naš odhad je, že podíváte-li se pouze na cíle pro skládky a recyklaci, mohli bychom z toho dostat nějakých 170 tisíc přímých pracovních míst. Nicméně já bych se na ta čísla moc nespolehal, protože ve finále vlastně nikdo neví, jak se biznis v mezidobí změní. Podíváte-li se například na otázku ekodesignu, na směrnici o ekodesignu a postupy v praxi a energetické štítkování, tak aniž bychom rozšiřovali rozsah, tak stávající postupy nám ukazují v rámci našeho hodnocení, že do roku 2020 bude objem uspořené energie zhruba stejný jako primární energetická každoroční spotřeba Itálie. Jinými slovy, uspoříme peníze a zvýší to kupní sílu průměrného spotřebitele v Evropě zhruba o nějakých 500 euro za rok. Nikdo nemůže hodnotit jaký to má dopad na tvorbu pracovních míst. A i kdybychom rozšířili, působ, eh, rozšířili eh, rozsah ekodesignu, nikdo neví, jaký by to mělo dopad, ale jednoznačně ten dopad bude pozitivní. Paní předsedající, rád bych, eh, když dovolíte, poděkoval za tuto diskusi, ještě když dovolíte jeden bod o plítvání potravinami. Členské státy mají závazek řídit se e, cíly pro udržitelnost, což je velice jasně zmíněno v tom legislativním balíčku o odpadu. Takže členské státy musí provádět měření, musí eliminovat potravino, potravinový odpad, na, na každém kroku v tom dodavatelském řetězci monitorovat objem tohoto odpadu a zaznamenávat postup. Komise také připraví společnou metodiku na měření odpadu z potravin. Kromě toho připravíme také jasnější legislativu, která se týká potravin a krmiv, abychom zajistili redistribuci eh, bezpečných poživatelných potravin lidí, lidem, kteří to potřebují. A také se zaměřujeme na to, co bychom mohli udělat při pomoci členským státům při darování potravin. Ale vážení poslanci a poslankyně, toto je velká otázka, je to součást Evropského investičního balíčku a je zde obrovský prostor pro pragmatický přístup a umírněné přemýšlení, které cílí na výsledky. Prosím, pokusme se najít nové nástroje, abychom dali spotřebitelům a biznesu možnost změnit své chování. Děkuji, tím uzavírám.